výhrady k některým detailům klub gue ngl ji podpoří. děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego Kohlíčku. A jako další za FD pan kolega Belder na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající